ja, genau. Ich mache dann mal Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Přeji všem krásný den. Mám radost z toho, že jste sem dnes dorazili. Vím, že je řada problémů s dopravou, protože v mnoha oblastech Evropy je eh, sníh a v těchto regionech třeba nejsou na sníh zvyklí takže některé lety se nemohly uskutečnit. No a kromě toho ve Španělsku jsou také jiné potíže než sníh, ale tak už to prostě je. No a kromě toho, jak všichni víte, tak ve 14 hodin 30 dnes začal trialog. Zase trialog. A Celá řada kolegyň a kolegů jsou do tohoto trialogu zapojeni. Jedná se například o Helgu Triple, Sidony, Reimera Böge, Ann Jensen, Göran Ferm. A to stejné platí i pro komisi, takže eh, se nemůže dostavit ani Stefan Lilne, ale je skvěle nahrazen. Takže ještě jednou děkuji a vítejte. Pořad jednání trialogu jsme nevypracovávali, proto vina neleží na nás, ale nemůžeme reagovat tak flexibilně, abychom zrušili naše zasedání. A kromě toho máme také pořád jednání, který musí být naléhavě prodiskutován. A to proto, abychom mohli uzavřít naši horizontální diskuzi anebo dovést do nějakého předběžného konce. Pořad jednání byl vám všem zaslán a já vycházím z toho, že nikdo nic nenamítá proti pořadu jednání. Se lehce rozhlížím a nevidím nikoho, kdo by měl něco proti, takže považujeme pořad jednání za přijatý. Už jsem to říkala, ale zopakuji to. Dnešní zasedání je poslední zasedání naší reflexní fáze. Ta horizontální témata tedy budeme dnes diskutovat naposledy. Potom vzniknou pracovní dokumenty, které vypracují naše zpravodajové. Základem pro ně budou reflexní dokumenty, tak jak jsme se na tom dohodli. A ty pracovní dokumenty vypracuje zpravodaj ještě před Vánoci. Tyto pracovní dokumenty budou potom výsledkem všech diskuzí, těch reflexních dokumentů, a příspěvků všech z vás. Spravodaj vypracuje celou řadu pracovních dokumentů a všechny před Vánoci, tedy ještě v, roku 20, v roce 2010. Všechny tyto dokumenty budou v angličtině. Půjde o pracovní dokument k evropské přidané hodnotě, pracovní dokument ke strategii Evropa 2020 a o pracovní dokument který vyjádří to, o čem budeme diskutovat dnes, a sice strukturu, trvání a flexibilitu nového finančního výhledu. Spravodaj současně řekl, že předloží také pracovní dokument k implementaci a finančnímu managementu. So,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 jazycích. Proto budou ty pracovní dokumenty v anglické verzi zveřejněny ještě před Vánoci. Tím pádem budeme mít příležitost eh, se s texty seznámit v angličtině přes Vánoce a v lednu potom budeme mít k dispozici jazyky ve všech úředních jazycích. Ráda bych poukázala také na následující věc. Pokud se vás kolegové budou na to ptát z ostatních výborů. Eh, měli byste vědět, že ty pracovní dokumenty budou k dispozici také na internetové stránce. Hovořili jsme již o tom, že ty reflexní dokumenty budou pracovními dokumenty čistě pro nás, ale následně potom ty pracovní dokumenty, které vypracuje zpravodaj, budou k dispozici na naší homepage, na naší internetové stránce. Kolegové z ostatních výborů se na ně tedy budou moci podívat, pokud budou mít zájem. A tímto způsobem jsme postupovali protože samozřejmě vím, že v ostatních výborech se již nyní vášnivě diskutuje. A proto jsme se shodli na tom, že ty pracovní dokumenty budou odrážet názor výboru. Samozřejmě pořád ještě půjde o pracovní dokumenty, které zpracuje zpravodaj, ale vzájemně jsme se ujistili o tom, že zpravodaj eh, zahrne do dokumentu také diskuze, které zde ve výboru probíhají. No a proto už pro pracovní dokumenty máme nějaký širší základ, širší východisko a ostatní kolegové z ostatních výborů budou mít díky těm dokumentům větší přehled o tom, jaké jsou naše názory ve výboru SURE. Na koordinátorech eh, jsme již 30. listopadu hovořili o pracovním plánu na další rok. Eh, na tom jsme se již shodli na tom programu a výboru byl ten názor předložen, předložen, došlo tam k malým změnám a já si myslím, že ten dokument je nyní rozdistribuován na všechny pracovní stolky. Kolegové, kteří jej chtějí dále šířit ve vlastních výborech, pokud budou mít čas, mají tedy tu možnost. Je potřeba také poukázat všechny ostatní na to, která témata nebo které téma z těch sektorálních témat bude probíráno na kterém eh, zasedání nebo kdy ho chtějí probírat. Vycházím z toho, že některá témata eh, bude při, budou přitažlivá pro některé kolegy z ostatních výborů. No a k čemu dále ještě došlo? Na posledním zasedání koordinátorů jsme se shodli na tom, že se chceme pokusit eh, uspořádat ještě ještě jedno zvláštní zasedání výboru, proto abychom mohli prohovořit věci, které eh, jsme zatím probrat nestihli. Zatím ještě nemáme žádný pevný termín. V každém případě by toto zasedání mělo spadat do fáze sektorálních témat, takže buď to bude 21. leden, anebo 1. únor. Ti z vás, kteří by si to chtěli tedy poznamenat už nyní, prosím poznamenejte si oba tyto termíny. Tyto termíny tedy možná proběhne eh, naše zasedání. Náš pracovní plán bude představen předsedům výboru příští týden eh, během plenárního zasedání. Eh, minule se nám to nepodařilo, protože eh, naše diskuze probíhala ve stejném období jako konference předsedů výboru na minulém plenárním zasedání. A proto jsem s předsedou dohodla, že Příště budu mít příležitost na toto představit a také reagovat na otázky. Eh, dám najevo naši ochotu k tomu, že tady zpravodaj a já budeme ochotni, když se nám to bude časově hodit, navštívit ostatní výbory. Stejně tak, jak jsme to udělali minulý týden, byli jsme ve výboru pro dopravu, stejně jako to uděláme tento týden, to se týče výboru pro rozvoj ale eh, pokud má nějaký výbor ještě zájem, tak by nám to měl dát najevo. Když se nám to bude časově hodit, tak se tam vypravíme. Samozřejmě ale ještě najevo, že všechna stanoviska a všechny dopisy jsou vítám, vítány, pokud se k nám tedy dostanou včas. Eh, stanoviska a nebo psaní, která se k nám dostanou příliš pozdě, zkrátka nemůžeme zapracovat. Eh, to tam také dám jasně najevo. Z toho důvodu byste i vy, pokud budete o práci výboru hovořit, měli poukázat na to, že je důležité být informováni včas a dostat stanoviska výboru včas. Kromě toho jsme na poslední schůzce koordinátorů hovořili také o tom, jakou strukturu by měla mít naše diskuze. Hovořili jsme o tom, jestli budeme zvát příslušné komisaře a budeme diskutovat přímo s nimi, anebo jestli budeme zvát odborníky a diskutovat s nimi, a nebo jestli chceme zvát členy příslušných výborů. Takže padla tam řada návrhů, tedy ve výborech je řada eh, zpráv z vlastního podnětu a tyto zprávy mají své zpravodaje a spoluzpravodaje a stínové zpravodaje a tak dále a tak dále. Rozhodli jsme se ale proti té variantě, že bychom to celé teď nějak formalizovali. Chceme totiž postupovat tak, abychom si my jako výbor ujasnili, čeho chceme dosáhnout a kam chceme mířit naše kroky. Z toho důvodu eh, nechceme strávit příliš mnoho času eh, nějakými prohlášeními nebo přísliby. Proto jsme se vyjádřili proti tomu, abychom kromě těch, té přítomnosti komise zvali ještě další komisaře. Dokud totiž komise nedojde k nějakým formálním závěrům, nebudou nám eh, moci sdělit nic jiného, než co je v jejich vlastním sdělení. A to si můžeme všichni přečíst. Proto se nám jevilo jako důležitější, abychom se my jako výbor zhodli na tom, jaké věci chceme upřednostnit. A že se musíme shodnout také na tom, jak s určitou problematikou zacházet. Tak, pokud nyní nemá nikdo žádné otázky, tak se dostáváme k bodu pořadu jednání číslo 3. Bod číslo 3 je diskuze na základě reflekčního dokumentu, který vypracoval Salvador, náš zpravodaj. Jde o dobu trvání našeho víceletého finančního rámce. Vím, že některé kolegyně a někteří kolegové eh, zde do našeho výboru přišli právě proto, aby s námi hovořili o té době trvání. Takže Salvadore, mohu tě poprosit o úvod. Muchas gracias, presidenta. Velice děkuji, paní předsedkyně. Na dnešním zasedání se náš zvláštní výbor bude zamýšlet nad tím, jak bude vypadat víceletý finanční rámec po roce 2013. Ale je pravda, že mnozí z nás už sledují to, jak také probíhají další vyjednávání, zejména se to týká rozpočtu pro rok 2011. Jak jste říkala, tak právě nyní probíhá další trialog. Jsem si totiž jistý, že to, co se rozhodne na trialogu, bude takhle ovlivňovat i naši práci zde. Na základě toho, co jsme plánovali, je tedy pustit se do velice obtížného tématu, kterým je délka období dalšího víceletého finančního rámce. Jedná se o rámec, který začne v roce 2014. Zřejmě máte všichni eh, reflexní zprávu, reflexní dokument, který se týká struktury víceletého finančního rámce po roce 2013. Je zde důležité najít eh, rovnováhu mezi příjmy a na, zároveň na také rovnováhu mezi, nebo najít příslušnou pružnost. Zatím se máme čtyři období, nebo byla zde tedy zatím čtyři období, která trvala, to první trvalo vlastně pět let a další trvala sedm let. Pokud se podíváme na eh, e, to počty, tak od roku 1993 máme vždy sedmiletý rámec. Evropský parlament vždycky říkal, že finanční rámec by měl být soudržnější s tím, jak fungují a jak plánují svůj program další finanční, pardon, další evropské instituce. Takže by také možná bylo dobré, kdyby eh, ten rámec zohledňoval i funkční období Evropské parla- Evropského parlamentu a Evropské komise, protože by to zlepšilo Eh, transparentnost. 17. května 2006 přijal Evropský parlament usnesení, ve kterém požádal to, aby další víceletý finanční rámec trval pět let, protože se domníváme, že takovým způsobem by byl v souladu s funkčním obdobím Evropského parlamentu a Evropské komise. To by ovšem bylo po určité přechodové fázi. Nicméně po tom období 2007 až 2013, tedy jsme e, dokonce hlasovali, nebo když jsme, se tedy, když jsme hlasovali o té délce, tak jsme se nakonec rozhodli, že bychom chtěli sedmileté období. A to z toho důvodu, že politika soudržnosti a politika zemědělská v Evropské unii je vlastně důvodem toho, proč je lepší, aby ty, eh, aby ty rámce byly dlouhodobější, aby bylo možné dokončit všechny projekty a aby všechny strategie, které se týkají právě těchto dvou oblastí, mohly být dokončeny a plně provedeny. Výbor SURE však má za úkol zamýšlet se nad tím dalším rámcem. Musíme být velice opatrní, když chceme najít rovnováhu mezi stabilitou na jedné straně a na druhé straně mezi flexibilitou. Jedním z takových důvodů je ten, že se nacházíme v situaci, kdy máme omezené zdroje, kdy eh, se ve všech pádech skloňuje slovo šetření, šetřit. A proto si myslím, že v tomto kontextu je další víceletý finanční rámec zejména důležitý proto, aby další rozpočet měl větší flexibilitu. Pětileté období by znamenalo, že by to vlastně odpovídalo i funkčnímu období Evropského parlamentu. Ale stejně by možná bylo dobré mít ještě určité přechodné, přechodové období, díky kterému bychom mohli zajistit to, že víceletý finanční rámec bude vlastně stejný nebo bude v souladu s tím funkčním období jak Evropského parlamentu, tak Evropské komise. Ještě než budu hovořit o těch jednotlivých možnostech, tak i kdyby zde bylo období, které bude delší než pět let, tak by zde byla velice důležitá doložka o přeskumu. Museli bychom se na ní zamyslet. A dále bychom to také ještě museli více roz, vysvětlit v interinstitucionální dohodě a také v novém nařízení o víceletém finančním rámci, eh, pardon, o finančním výhledu. Jeden z důvodů, proč zatím ještě není rozpočet na rok 2011, je ten, že zatím nejsme schopni eh, mít eh, nebo nejsme schopni toho, aby zde byl dobrý vztah důvěry mezi Evropským parlamentem a mezi radou zejména co se týče té flexibility. A proto si myslím, že by bylo dost riskantní to, abychom prosazovali delší období. Myslím si, že rada by totiž ani nesouhlasila s, tí, s tou doložkou o přeskumu. Na straně 4 dokumentu anglické verze zde máme vysvětlené hlavní možnosti. Takže první je možnost jedna, to je tedy eh, pětiletý cyklus. Druhá, druhé období je také pětiletý, ale období, které by začalo až v roce 2021. A bylo by tam určité přechodné období, které by vlastně bylo od roku 2014 do roku 2020. Znamenalo by to, by, že po tom přechodném období by tedy bylo vlastně shodné to období toho VFR, Evropské komise, Evropského parlamentu. A ta třetí možnost je, že to období by začalo v roce 2016 poté, kdyby byl vlastně prodloužen ten stávající víceletý finanční rámec. A poslední možností je možnost číslo čtyři. A to je možnost, o které hodně uvažuje právě Evropská komise. Hovoříme se o desetiletém období, kde by však byla velice jasně definovaná doložka o přeskumu nebo o přeskumu v polovině období. To znamená, že Evropská komise prosazuje určitý model pěti let plus pěti let. Na další straně uvidíte tabulku, podle které si můžete představit ta jednotlivá období víceletého finančního rámce a toho, jak odpovídá funkčním obdobím parlamentu a komise. Myslím si, že z toho grafu to velice dobře eh, pochopíme. Nyní se tedy ještě vrátím k těm jednotlivým obdobím. Takže ta možnost jedna od roku 2014 na pět let bez jakéhokoliv přechodného období. To by nám dalo maximální pružnost, která je zde možná. Také by to zajistilo to, že všechny ty funkční období vlastně budou probíhat souběžně. To znamená, že co se týče toho požadavku paralelních funkčních období, tak by to byla nejlepší možnost. Nicméně jsou zde přesto ještě některé háčky, některé problémy. Jedním z těch problémů je to, že Evropský parlament by, nebo se domnívá o tom, že se domnívá, že by se vlastně nezvýšila transparentnost ani demokratická odpovědnost. To znamená, že z politického pohledu bych mohl říci, že by to příliš nefungovalo. Technicky by to fungovalo, dalo by nám to více pružnosti, ale z politického pohledu je to taková trošku kontroverzní verze. Co se týče té možnosti dvě, tak to už je přijatelnější. Hovoříme zde o pětiletém období od roku 2021. Byla by zde určitá přechodná fáze, a vlastně začalo by to po sedmiletém období. Myslím si, že tato eh, možnost je možná nejzajímavější, nicméně problémem je to, že další parlament, který bude zvolen v roce 2014, už nebude mít možnost vyjednávat o tom stávajícím v víceletém finančním rámci ani o tom dalším, o tom následujícím, čili to je nevýhoda této možnosti číslo dvě. Zároveň to však eh, znamená to, že v roce 2021 by jak parlament, tak komise měly vlastně stejné funkční období, jako je to období finančního rámce. To znamená, že by to bylo zajímavé. Opět také naleznete v příloze graf. Ta možnost 3 vypadá také poměrně zajímavě, zejména když se podíváme na to, jak tedy, nebo až jak, jak to bude s těmi dalšími debatami o e, finančním výhledu. Ten, tato možnost třeba měla e, být zahájena v roce 2016, poté co ten stávající finanční rámec bude prodloužen. S tímto, s touto možností číslo 3 nejsou žádné politické problémy, minimálně ne zde v Evropském parlamentu, ale co se týče komise, tak tam by mohly být e, určité problémy protože to prodloužení rámce by vlastně musela činit ta stávající komise, nicméně ta další komise by už se nemohla vyjadřovat k tomu dalšímu rámci od roku 2016, protože ten rámec, který začne rokem 2016, vypracuje ta stávající komise. To znamená, že pro Evropskou komisi je ta možnost číslo 3 asi méně přitažlivá. Znamená to však eh, také to, že by rada mohla zablokovat finanční rámec, protože v minulosti při přípravě toho předchozího bylo zapotřebí britské, lucemburské a ještě rakouské předsednictví. To znamená, trvalo to během tří předsednictví, než se podařilo dosáhnout dohody Takže to bychom měli mít rovněž na mysli. A zejména vzhledem k tomu, že nyní všechny členské země přistupují k různým úsporným opatřením. Domnívám se tedy, že ta možnost prodloužit ten stávající rámec je možností, kterou bychom také měli zvážit. Pak je zde ještě možnost číslo čtyři. Je to tedy ten desetiletý rámec, kde bude Eh, tedy ta, ten přeskum v polovině období, je to tedy takzvaná možnost 5 plus 5. Znamená to, že všechny stropy a také ty hlavní finanční nástroje, včetně politiky soudržnosti a společné zemědělské politiky, by eh, se plánovaly předem na 10 let dopředu. Zde je však eh, problém s flexibilitou, protože tato možnost by nepřinesla dostatek flexibility. Jedinou možností by bylo to, abychom zajistili velice silnou závoznou e, možnost e, přeskumu v polovině období. Asi víte, že ten postup přeskumu v polovině období není příliš slibnou variantou. A já nevím, jak by to fungovalo v tom případě, kdyby to mělo být tedy těch pět let a pak dalších pět let. Zde by byl strop pro výdaje, což by omezilo pružnost. Komise hovoří o tom, že by bylo možné vytvořit rezervy v rámci každého okruhu, to je pravda, ale zároveň si musíme být vědomi toho, do jaké míry s tím budou ochotny souhlasit Rada a členské státy. Zda Rada a členské státy budou eh, ochotny poskytnout peníze do těch nebo prostředky pro ty rezervy. Bylo by to asi ještě dost složité. A nevím, zda rada minimálně v té stávající situaci by s tím postupem souhlasila. Poslední strana našeho dokumentu eh, ještě přináší různé otázky. No a takovou tou nejdůležitější otázkou je, jak najít dobrou rovnováhu mezi stabilitou a flexibilitou také jak najít způsoby, které dokážou dlouhodobě financovat zejména zemědělství a politiku soudržnosti, které vyžadují dlouhé programovací cykly. Dále, jak to bude se synchronizací eh, víceletých programů, s trváním víceletého finančního rámce, Otázkou je také, jaká možnost by byla nejlepší pro Evropský parlament, protože my si myslíme, že Evropský parlament by měl být zahrnut do vyjednávání. Je to také jedna z možností, o které jsme hovořili, nebo o které se nyní právě hovoří eh, na trialogu. Otázkou je také, zda zahájit jednání v roce 2011 nebo zda zahájit jednání o prodloužení stávajícího víceletého finančního rámce, přičemž stále musíme brát v úvahu situaci v jednotlivých členských zemích. A pak je zde také otázka, co si myslíte o té možnosti 5 plus 5? Zda si myslíte, že zde bude zapotřebí ta doložka o přeskumu v polovině období, zda e, ta doložka má být závazná a také zda by to měl být vlastně oficiální návrh Evropského parlamentu. To jsou takové hlavní otázky, které bych chtěla říct na, na začátek této dnešní debaty. Ještě chci upozornit na tabulku, kterou připravil sekretariát. Ta tabulka je možná ještě lepší než ten text, protože v té tabulce velice přehledně vidíte všechny čtyři možnosti a také klíčové myšlenky, což jsou tedy ta stabilita, flexibilita, eh, snaha o transparentnost, o předvídatelnost, zejména co se týče těch dlouhodobých programů a projektů. Ta tabulka také ukazuje to, zda ty jednotlivé možnosti obsahují také tu přechodnou fázi či nikoli. Ještě jsem zapomněl na jednu věc. Jedná se o možnost, která je podle rady velice rozumná a ta je ta zní tak, že bychom měli zachovat sedmileté období, protože už ta, ty předchozí víceleté finanční rámce, vlastně čtyři z nich, trvaly sedm let, takže je, na radě je poměrně dost eh, členů, kteří se domnívají, že by možná bylo dobré vlastně ponechat ten stávající stav, ponechat status quo. A já jsem tedy se o tom nezmiňoval ve svém dokumentu, nicméně to také ještě další možnost. To je z mé strany vše, děkuji. Děkuji, to byl tady úvod k tomu reflexnímu dokumentu, který už byl k dispozici na konci týdne, takže kolegové měli možnost um, se s tím seznámit při různých příležitostech, začíst se do toho a Nyní máme takový malý problém, abych to tak řekla, protože za normálních okolností by teď následoval kolečko koordinátorů. Ale poněvadž se teď eh, koná i konkurenční jednání trialog, tak tady nemáme ani některé koordinátory. Máme tady například EPP bez koordinátora, S a D si to nějak vyřešilo, to vím tady Helder, za Jorana, ale u liberálu nevím, jak si to zařídili, to tež platí pro zelené, Richard Ashford je tady, Michael Portáž také a dále FD tady není, paní Andreasen tady není. Takže kdo teď bude mluvit za EPP? Otmar Karas? Takže začneme jím a liberálové Prosím, rozmyslete si, kdo bude mluvit. Ty si to ještě rozmýšlíš, dobře. Takže Otmar nejdřív. Paní předsedkyně, my všichni na našich frakcích jsme upřímně řečeno neuzavřeli ještě proces formování stanoviska. Já tady můžu maximálně něco říct jako jednotlivec. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji ale myslím si, že v současné době jsme na výboru, který nemá jen za úkol nyní naplánovat finanční perspektivu, ale my se jmenujeme zvláštní výbor pro politické výzvy a rozpočtové prostředky pro udržitelnou Evropskou unii. A myslím, že bychom se měli poučit z debat o rozpočtu na rok 2011 nesmíme zabředat do příliš technických podobností hned na začátku, hned se koukat na čísla, hned být pragmatičtí ohledně toho, jak budou reagovat ostatní instituce. Měli bychom se tady dívat na spojitost s veřejností, na minulost a na budoucnost. Musíme tady upozornit na význam práce evropských institucí v následujících letech. Tady jde prostě o obsah naší práce. A jde o to, co Evropská unie chce dělat a čím chce být do roku 2020. Já nevím, jestli pan zpravodaj tady hned začíná s tím vyjednáváním bez s tím, že tedy bez ohledu na časový plán tady musí být eh, klauzule revize a samozřejmě otázka transparentnosti a flexibility musí být ve středu zájmu. To je eh, naprostá pravda, ale myslím, že bychom se měli samozřejmě bavit i o stavu financí Evropské unie, vyhodnotit používání prostředků, tak jak k němu docházelo v posledních letech, a kriticky se podívat na to, jestli prostředky, které jsme vynaložili, opravdu splnily svůj účel, jestli byly vynaloženy hospodárně, účinně, anebo jestli jsme jenom tak prostě rozhazovali. To znamená, prostě takto se na to musíme podívat, plus je tady zpráva účetního dvora a je třeba se podívat na to, jakých cílů bylo dosaženo. A za druhé, bych chtěl požádat o to, respektive je to taková otázka z mé strany, do jaké míry se zde odráží poučení z krize, protože všichni tady říkají, potřebujeme více Evropské unie. A co tady přesně znamená více Evropské unie pro rozpočet? Všichni říkáme, že naše konkurenceschopnost závisí na větší podpoře vědy, výzkumu, školství. Zase více Evropy, ale musí znamenat také větší koordinaci více financí, co znamená Small Business Act, což znamená, co znamená Single Market Act, co znamená strategie Evropa 2020, co znamená nová služba pro externí činnost EU, co znamenají výzvy globalizace pro víceletý finanční rámec, co znamená nové rozložení moci. Hovoříme o hospodářské správě a řízení, o koordinaci různých politických oblastí a to samozřejmě se ale bude muset někde eh, odrazit v, v, v rozpočtu také. To tež platí pro obranu. To znamená, mně jde o to, abychom si nejprve stanovili politické priority, a protože se statusem quo těchto cílů do budoucna nedosáhneme. Já nepatřím k těm, kteří si říkají, že to musí být procento a měli bychom se tady nejdříve bavit o výdajích, nebo na co chceme ty peníze vynaložit a potom o těch penězích samotných. A samozřejmě ty zkušenosti se, se sestavování rozpočtu na 2011 bychom měli nějak zužitkovat. Musíme se podívat na to, co z toho pro nás vyplývá do budoucích jednání. Děkuji vám. Děkuji. Děkuji. Myslím, že zejména to poslední uvedené je velice zajímavé, protože to opravdu ukazuje jasně, že rada teď zastává ještě více takovou tu starší svoji tradiční pozici. Hertel? Sí, gracias, Jutta. Bueno, lo primero de todo... Děkuji, Jutta. Tak, za prvé bych ráda poděkovala Salvadorovi za práci, kterou odvedl. A také za to, že nyní stělesnil v podobě papíru všechny možnosti, které máme. Stoprocentně souhlasíme s tím, co řekl Otmar Karas. Když se začalo pracovat eh, na práci tohoto výboru, šlo nám samozřejmě o flexibilitu. No a my jsme se na těch činnostech rozhodli na výboru. než ale rozhodneme konečně, musíme provést strategické úvahy. A sice, jaké politiky chceme prosazovat, jaké cíle sledujeme v Evropské unii. Nyní ale máme před sebou zprávu zpravodaje a já už nechci opakovat to, co zde zaznělo z úst Salvadora. Myslím, že jmenoval pro a proti všech jednotlivých skup, eh, možností, které máme. Zpravodaj řekl, eh, že Sedm let máme v současné době, tak toto funguje a všichni víme, jak to funguje, ale eh, myslím, že ta možnost je zcela legitimní. Vypadá to teď totiž, že ta možnost pěti let je jedna možnost, ale ta sedmiletá možnost je možnost, kterou, které mnoho lidí nedbá. A ještě jsme se také nerozhodli o tom, která z těch možností bude nejlepší. A samozřejmě, že se nyní musíme pokusit propojit všechny různé myšlenky a nápady týkající se finančního rámce. No ale když hovoříme o novém finančním rámci, musíme samozřejmě zohlednit i ten fakt, že nemusíme nutně všechno obrátit vzhůru nohama. E, je potřeba si také říci, že v určitý okamžik začneme pracovat na finančním rámci, ale možná, že budeme chtít začít eh, pracovat na všem od začátku a potom budeme potřebovat dva a půl roky na to projednávání. Myslím si, že nyní máme k dispozici nějaký předběžný rozpočet, který ještě není pevně stanoven. Myslím, že nepotřebujeme dva a půl roky pro to, abychom se s radou a s komisí zhodli na finanční výhledu. Mnoho věcí funguje již teď a je potřeba je jen aktualizovat. Proto nepotřebujeme dva a půl roku na to celé vyjednávání. Jaká je tedy nejlepší z těch možností, které navrhoval Salvador? Již jsem řekla, že eh, tady není jedna nejlepší možnost, která by byla jednoznačně nejlepší, ale je možné několik možností propojit. Eh, možná, že existuje řada možností, které v parlamentu získají většinu. A já si myslím, že k této eh, většině nebo k těmto možnostem patří ta lhůta pětiletá. To by totiž odpovídalo mandátu a to by odpovídalo té lhůtě parlamentu a komise, tedy funkčnímu období Každé funkční období by tedy k dispozici mělo eh, finanční výhled. No ale samozřejmě na to existuje ještě jiný úhel pohledu a sice, že pět let je příliš krátké období pro například realizaci některých projektů, které máme zde v parlamentu, infrastrukturní mm, eh, programy například nebo společná zemědělská politika. Pro tyto oblasti by bylo lepší delší období. Někteří kolegové jsou samozřejmě zastánci toho sedmiletého období, ale předpokládám, že by souhlasili dokonce s, desetiletí, s desetiletým obdobím. To samozřejmě více odpovídá jejich zájmům, zájmům, které zastupují. Pokud bychom tedy měli pětileté, pětiletý finanční výhled a programy, které některé z nich by běžely 10 let, tak to by odpovídalo tomu návrhu komise 5 plus 5 let. Ten přeskum v poločase by byl samozřejmě povinný a my bychom museli probrat, jak by se to celé uskutečnilo. Ale samozřejmě nebylo by nutné přistoupit k přeskumu všeho, některé věci jsou stabilní. A jestli tedy půjde o pět let, nebo o deset let, nebo o sedm let, je potřeba se shodnout už jen na detailech. No a co se týče toho pětiletého období nebo období 5 plus 5, tam by to mohlo být podobné. A kde je ten problém toho 5 a 5? To je ta revizní doložka. A to řekl už Salvador. Viděli jsme, jak je vnímána revizní doložka, která je ve finančním výhledu teď. Možná, že by bylo možné e, tam zavést nějakou doložku o povinnosti, ale pokud na to rada a komise nebude reagovat, tak by ten finanční výhled nevstoupil v platnost nebo by byl nějak odsunut. že to už je čistě technický problém. Je potřeba zkrátka dohlédnout na to, aby ta revize, aby k tomu přeskumu došlo. Myslím si, že stanovisko dvou velkých skupin, které zde jsou. Eh, abychom ho našli, je potřeba si zodpovědět na otázku, jak dlouhý tedy bude ten finanční výhled. Salvador o jedné z těch variant hovořil, jakože není příliš atraktivní o tom sedmiletém období, ale já si myslím, že je to opravdu přitažlivé. Eh, rada teď ale nemá velkou chuť vyjednávat. A pokud eh, bude mít chuť, tak určitě ne tak, jak bychom si to přáli my. Takže si myslím, že prodloužit to období o dva roky není špatný nápad. Měli bychom určité rozpětí, ale současně určitou stabilitu. Pohled rady je totiž odlišný od našeho pohledu a našich zájmů. No a dále ještě jedna myšlenka. Současný finanční výhled by mohl být prodloužen o dva roky a to z důvodu provádění strukturálních fondů. Na začátku finančního výhledu všechno postupovalo velice pomalu. A ty dva roky navíc by nám umožnili lepší provádění programů. Všechny země by také měly k dispozici více času provádět strukturální fondy. Nemohu teď poskytnout žádnou hotovou odpověď na otázku, která možnost je nejlepší, ale možná, že by to mohl být podnět. Dankeschön. Děkuji. A nyní za liberály Alexandr Alvaro. Děkuji vám, paní předsedající. Já mám jen hrubou představu o tom, jak se diskuze ubírá. K těm modelům, které navrhl Salvador, chci říci díky, že jsi to Salvadore vypracoval. Není úplně jednoduché eh, přemýšlet nad takovými koncepty, ale je jasné, že v popředí musí stát otázka realizovatelnosti. Myslím, že bychom měli myslet na tom, je propojenost a demokratická odpovědnost. Myslím si, že my jsme tím orgánem, který rozhoduje o víceletém finančním rámci a také eh, dohlíží na jeho provádění. Myslím, že je dobrou demokratickou eh, tradicí, že že rozhodujeme o něčem, čeho se pak sami účastníme. Takže přitažlivá je ta eh, možnost jedna, to znamená, že bychom od roku 2014 pokračovali v dalším finančním výhledu. No ale tato možnost je atraktivní jen na první pohled eh, byla by tam tedy finanční výhled od roku 2014 až 2019, ale kolegové, kteří by byli zvoleni po nás, eh, by neměli vůbec šanci tento finanční výhled ovlivnit. Byli by adresáti vyjednávání, na kterého se neúčastnili a museli by potom dohlížet na eh, výkon a provádění toho finančního výhledu. Eh, myslím, že je Některé věci jsou také obtížné a nechci je zde rozebírat, ale rád bych se soustředil na možnost 3. E, ta je pro mě nejlepší, ale nejsem z ní tak úplně nadšen jako kolega, ze, kolegyně ze socialistické skupiny. E, Možnost 3 nám nabízí, pokud by tedy finanční výhled běžel od roku 2016, nám tedy nabízí možnost, že Evropský parlament, který by byl zvolen v roce 2014, by vyjednával o tomto finančním výhledu. To znamená, že by tam byla ta propojenost a odpovědnost. Myslím si, že je potřeba zaručit určitou kontinuitu a že je potřeba, aby na to reagovala i následná komise. Takže si myslím, že nemůžeme očekávat žádné velké změny. Ještě jednou chci říci, že tu možnost 3 eh, považuji za optimální eh, a za smysluplnou eh, vzhledem k té politické zodpovědnosti, vzhledem k tomu, že by se vyjednávání účastnil i parlament, který bude zvolen v roce 2014. Ale nezdílím naprosto nadšení úplně bez omezení kolegyně od socialistů. Myslím si totiž, že kdyby došlo k prohlášení stávajícího finančního rámce, měli bychom si rozmyslet, za jakých okolností k tomuto prodloužení dojde. Eh, máme zde eh, v jiné místnosti to konkurenční zasedání, které jste zmínila a které právě probíhá a myslím si, že kdybychom finanční výhled prodloužili, nesmělo by to být spoleno, spojeno s Biankošekem, ale měli bychom to spojit s podmínkami, za kterých eh, by toto prodloužení bylo možné, tedy zpravodaj by to měl nějak konkrétně určit. V zásadě pro mě není tak problematické, že by ten finanční výhled platil ještě dalších pět let. Myslím si, že by to dokonce dávalo smysl. V tomto krátkém funkčním období, ale již v tom minulém jsme zažili změnu rámcových podmínek a e, nutnost určitých změn. Takže z toho důvodu, myslím, není úplně zvrácené nebýt eh, zavázán nějakému pětiletému období, ale moci včas reagovat na nějakou globální situaci nebo na nějaké politické události. Jak jsem řekl, chci být stručný, takže chci říci, že bychom se měli soustředit na možnost 3, protože tam je možné postoupit o krok ku předu. Ještě jednou děkuji Salvadorovi za úsilí, které vyvinul při vypracovávání dokumentu. Děkuji. François Alfonzi za zelené. Přesně to jsem si říkala, že nastane. Děkuji paní předsedkyně, děkuji také panu zpravodaji za odvedenou práci. Je to jako vždycky velice jasné, velice syntetické. Pokud jde o možnost tři. já k tomu mám následující výhradu a to se týká politického kalendáře. Je tady samozřejmě ještě technický kalendář, já chápu, co tady uvedl pan zpravodaj, ale Eh, prodloužili bychom o dva roky výhled, který by byl vyjednán a vlastně před ekonomickou krizí, úplně v jiných eh, okolnostech. To je otázka, je to vůbec akceptovatelné politicky o dva roky prodlužovat finanční výhledy, které byly kdysi vyjednány za úplně jiných okolností. A za druhé bychom také prodloužili eh, výhled, který byl před Lisabonem. Nyní máme novou zodpovědnost, i pokud o vyjednávání finančních výhledů, takže určitě by nešlo jenom o prosté prodloužení, takže z politického hlediska, z hlediska politického harmonogramu je to tak. Pokud jde o délku pěti let, tak nejsem úplně přesvědčen. Eh, je tady ten argument, že samozřejmě chceme, aby to sedělo s funkčním obdobím parlamentu, to je pravda, ale zároveň to programovací období, ten obsah eh, rozpočtových výhledů musí jak si respektovat i další rytmy, politické rytmy, praxi a tak dále. A mně se zdá, že pět let je trošku krátké období. Třeba když se podíváte na politiku soutočnosti, tak i sedm let je někdy považováno za příliš krátké období. Takže je otázka, jestli se držet pěti let. Vím, že komise by to velmi chtěla, ale uh, musím říct, nebo tedy my bychom to také chtěli, ale nevím, jestli to odpovídá realitě, jak si z terénu. Uh, já samozřejmě vím, že možná za dva roky bude situace zase jiná, nebude mít plány střídmosti, bude mít jiné vlády, možná se bude vyjednávat mnohem snadněji, možná. Ale nic není méně jisté než toto, takže já myslím, že nyní bychom měli se opravdu vyhnout rukávy, podívat se právě pravdě do očí, využít nové možnosti, které má par- parlament a e, tedy moje skupina se ještě nedohodla, ale já osobně bych řekl, že možnost číslo dvě je asi nejrealističtější. Děkuji. Ja, vielen Dank. Jetzt Richard. Děkujeme, slovo má Richard. Chairman, thank you very much. Děkuji, paní předsedkyně. Naše skupina zatím ještě neměla možnost eh, jednat o tomto tématu, takže já zde budu hovořit pouze za sebe a přednesu svůj vlastní názor. Já bych byl pro, nebo co se týče toho sedmiletého programu, ten je jisté určitou normou. Takže co se týče pro, nebo argumentů pro, tak myslím si, že je to dobré pro stabilitu, která je důležitá pro dlouhodobé plánování, zejména pro SZP nebo pro politiku soudržnosti. Nicméně jsou zde dva zápory a právě z toho důvodu dnes probíhá debata na toto téma. Za prvé je zde nedostatečná demokratická zodpovědnost a ten celý systém toho víceletého finančního rámce je podle mého mm, názoru myšlenkou, kterou daňoví poplatníci, kteří to všechno platí, nechápou. Takže možná bychom se nyní zejména po té, co platí Lisabonská smlouva, se tomu měli více věnovat. Takže propojení tohoto rámce s mandátem komise a parlamentu by podle mého názoru přineslo přínos Ten druhý, to druhé téma se týká flexibility. Jak jste již zaznělo, tak žijeme ve světě, který se stále mění. A proto je důležité, aby priority Evropské unie se neustále přeskoumávaly. Bylo by dobré, abyste byl určitý postup, podle kterého by k tomu přeskoumávání došlo pravidelně. Myslím si, že se to týká zejména okruhu 1 a 2, kde je důležitá stabilita a že to není v rozporu. Pokud by rozpočet byl napětější a ty rezervy byly menší, tak by poté bylo zase výhodou mít více flexibility. Já osobně bych tedy byl pro ten pětiletý program. Možná by mě zajímala i ta možnost 5 plus 5 Evropské komise, ale myslím si, že ta doložka o přeskumu v polovině období, tak pokud by byla dostatečně silná, tak by to v podstatě vedlo k tomu, že by eh, vznikly dva pětileté programy. Pokud by nebyla ta doložka silná, tak by se možná objevily problémy, které nyní zažíváme, což by bylo dost eh, rizikové. Takže já bych byl pro ten pětiletý program a možná by mi nevadilo ani to, kdyby tam byla ta určitá přechodná doba. Děkuji. Nyní pan Miguel Portáš. Obrigado, presidente. Eh, uma primeira observação sobre o tempo e a economia. Děkuji, pane, děkuji paní předsedkyně. Co se týče tedy těchto možností, tak když se nás ptáte, zda je lepší pětiletá nebo sedmiletá možnost, tak, si bychom, tak bychom si měli uvědomit, že to finanční plánování, tak jak ho děláme my, se stalo takovou, takovou šablonou, takovou normou. Je to určitou, určitým, určitou bezpečnou normou pro státy, protože právě členské státy financují evropský rozpočet. Nicméně není to příliš dobré pro různé změny v plánování nebo pro změny v kontextu. Navíc ta stávající ekonomika je stále více v takovém světě, který je plný nejistoty, plný změn. A máme pocit, že ty různé změny přichází stále rychleji a rychleji. To znamená, že ze strategického pohledu by ta sedmiletá volba byla vždy tou horší volbou. Mně se nelíbí ani ta volba 5 plus 5. A to ne pouze z důvodu, které jste byly řečeny, to znamená, že zde není zaručena ta, ten přeskum na základě mých zkušeností, ale myslím si, že ta metoda 5 plus 5 by způsobila to, že v podstatě to druhé pětileté období by bylo určitým prodloužením toho prvního pětiletého období. A z toho důvodu si myslím, že by se celý ten proces plánování, že by trošku zkostnatil. Tím se dostávám ještě k dalšímu argumentu. Otázkou je tedy, zda ten nový uh, termín, nebo pardon, zda ten nový systém zavést už od roku 2016. Myslím si, že další parlament by měl mít možnost vyjadřovat se k tomu plánování a že by se neměl uh, omezit pouze na to, že by měl mít eh, povinnost vlastně podpořit to, co bylo dohodnuto ještě předtím, než se ten Evropský parlament eh, byl ustaven. Potřebujeme zde, zde bylo větší odpovědnost vůči vynakládání prostředků z rozpočtu a domnívám se, že je očividné, že musíme zajistit to, abyste byla dobrá účast, abyste bylo dobré zapojení. Myslím si, že právě náš výbor by měl hlasovat nebo by měl se zasazovat o možnost toho, aby chom byli eh, informováni vlastně o všech možnostech a o obsahu všech jednotlivých eh, liní rozpočtu. Já mám určité pochybnosti o tom, že by to šlo ještě před začátkem roku 2014, pokud vezmeme v úvahu tu stávající situaci, zejména politickou situaci a vztahy mezi jednotlivými vládami. Ještě můj třetí argument. Souhlasím se socialisty Myslím si, že jeden rok na vyjednávání rozpočtu stačí a navíc to ještě, co se týče flexibility, tak se domnívám, že potřebujeme více flexibility, než máme dnes. A netýká se to pouze flexibility v rozpočtu, ale i mimo rozpočet. Myslím si, že zde není rozpor mezi tím, nebo že se nevylučuje to, aby byl pětiletý program, ale zároveň, aby byli byly eh, dlouhodobé stabilní programy. Týká se to třeba zemědělství nebo strukturálních fondů. Může zde být třeba program, který začne eh, na tom pětiletém období a bude pokračovat. Myslím si, že by zde mohl být určitý přístup, který nám umožní, aby některé prostředky byly vynaloženy i na ty projekty, které byly vlastně naplánované pro ten předchozí rámec. Děkuji. Děkujeme. Já jsem také toho názoru, že jedna vyjednávací fáze jednoletá nám také musí stačit, ale než se tím začneme myšlenkově zabývat, musíme s radou vyjednávat. Je potřeba také dospět k nějakému výsledku v tom, jak se chceme k dalšímu finančnímu výhledu dostat. Ale v současné době zažíváme situaci, že rada naprosto odmítá s námi o tom mluvit. A když nebude možné nějak strukturálně stanovit tu jednoroční lhůtu pro radu, aby se s námi na něčem zhodla, tak to bude opravdu těžké. No a nyní hledám někoho z EFD, ale v současné chvíli zde není nikdo z nich přítomen. Takže nyní vypracujeme seznam řečníků tak, jak se to k nám dostalo. Přečtu vám, co mám dosud na seznamu. Engel Ellis, Marinescu, Reimers, Dantin, Ugias, Gönsch, Yeah, um, um, Uta, Uta, é só uma coisa. A opinião que eu dei, a opinião que eu dei foi estritamente pessoal. O meu grupo não, não discutiu, evidentemente, este assunto. Já jsem se tady vyjádřil osobně. Chci to jenom zdůraznit. Já jsem nemluvil vůbec jménem skupiny. My jsme o tom ještě nejednali na skupině. Ano, ale já jsem si jistá, že si dostatečně přesvědčivý, že určitě, jakmile to je jednou tvoje stanovisko, bude to i stanovisko celé skupiny. Konstance Král. Děkuji, Juto. Doufám, že to nebude tak, jak si právě uvedla. A naopak, že si to frakce snad ještě trochu rozmyslí. Možná vás nepřekvapí, když řeknu, že já už jsem tady v parlamentu od roku 1990, dělám regionální politiku a není to pro mě poprvé, co dělám finanční výhledy. Možná vás neudiví, když řeknu, že sice tedy poděkuji panu zpravodaj za všechny možnosti, ale poprosím zároveň o to, aby tam byla zařazena i sedmiletá možnost do tohoto dokumentu. Pro mě bylo zajímavé vidět, že samozřejmě poslanci se zabývají demokracií a potom skoro automaticky narazíte na legislativní období a říkáte si, že, musí se, že se musí přemýšlet v těchto dimenzích, ale uh, já zároveň vím, že třeba politika soudržnosti je něco, na co se také velice myslí i na tomto výboru. Takže bych opravdu prosila o to, abychom se trošku vžili také do evropských občanů a také do regionů, kterých se toto týká, pokud jde o pětileté versus sedmileté rozpočtové období. Možná to teď trošku přeháním, když to tak řeknu. Bylo by pěkné, kdyby jsme vyjednávali jenom jeden rok, ale já se obávám, že se toho nikdy nedožiju. Sice instituce si můžou dopřávat dva půl roku, tři roky jednání, jednání, které potom eh, je rozhodnuto někdy v nějakém nočním jednání na poslední chvíli a vždycky to je na úkor regionu, protože potom to budou muset v praxi vykonávat regiony. A když si ještě k tomu připočtete dobu na implementaci, plus eh, tedy to zkrácení ze sedmi let na pět let, no tak potom to bude opravdu problém. Po dvou a půl letech vyjednáváních je totiž se třeba podívat na to, jakým způsobem se toto dá vtělit do kvalitních projektů, evropských projektů spolu s regiony, jak se to může opravdu převtělit do této praxe, ty cíle, které si Evropská unie stanovila, tak aby to v regionech opravdu se realizovalo. Takže si myslím, že bychom měli říci jasně, že na jedné straně dva a půl roku vyjednávání a pět let trvání finančních výhledů, že to se skoro ani nevyplatí, to nestojí za tu námahu. Že možná bychom se měli zasazovat za delší dobu než tuto. A za druhé, když se podíváme na ty projekty, ty projekty nejsou třeba roční projekty, dvouleté projekty, jsou to někdy velice dlouhodobé věci hospodářského rozvoje, věci, které trvají mnoho let v daném regionu, dlouho se tam plánují a budou také něco vyžadovat, budou vyžadovat delší finanční jistotu než pouhých pět let. Ovšem musím také říci, když je tady ta možnost třeba 5 plus 5 nebo tady 10 let, tak se musím přiznat, že mám skoro sklon říci, že to je příliš málo flexibilní protože já se omlouvám, ale buď je to opravdový přeskum a to už můžete mít rovnou pět let a nepotřebujete vynalézat desem, deset let, protože tam ta, ta předvídatelnost stejně není. A když bychom řekli, no ten přeskum bude vypadat tak, jak vypadá v současné době, a potom přejdeme na deset let, tak to je opravdu velice neflexibilní a v podstatě nemůžeme příliš reagovat. Myslím, že bychom seriózně měli zvážit možnost sedmiletého finančního výhledu znovu, protože se to osvědčilo. Já myslím, že se to osvědčilo. A když si vzpomenu třeba na to, že tady ještě to pravidlo N plus 2 nebo N plus 3, což znamená skutečné zhodnocení teprve opravdu po průběhu, po uplynutí finančních výhledů, tak to si myslím, že parlament i komise ať už jakýmkoliv způsobem, ale vždycky se podíleli na tom, aby byl rozpočet naplánován, vykonán a vyhodnocen a možná třeba do toho ještě vstoupit s určitou flexibilitou. To si myslím, že je důležité. My potřebujeme flexibilitu. V současném návrhu Komise politiky soudržnosti je to také přímo napsáno. Počítá se s určitou marží, s určitou rezervou pro nepředvídatelné události. Ale musím opravdu říci, podle našich zkušeností z posledních tří finančních eh, výhledů, tak pro politiku soudržnosti to bylo jasné. Je třeba být schopen plánovat, připravit si určitou hospodářskou strategii, plánování, mít určitou jistotu. Samozřejmě se dá ještě s něčím hýbat i v průběhu věci, prostě musí tady být také dostatečná flexibilita reagovat na nové věci. Pokud to myslíme opravdu vážně, s tím, že to neděláme jenom sami pro sebe, ale pro evropské občany, tak v tom případě bychom měli opravdu myslet na to, že demokracie souvisí právě i s tím, že se lidé musí zapojit, že musí být schopni pochopit naši práci tady. A myslím, že jsou tady velmi dobré argumenty pro to, abychom měli dlouhodobější plánování, sedmileté plánování, s čím se lidé budou moci lépe stotožnit mám teď na mysli regiony, obce, a ne, abychom je vždycky postavili před hotovou věc každých pět let a poraďte si. To sebou nese náklady, výdaje, které v podstatě za to vůbec nestojí. Už tady bylo řečeno dnes několikrát, že by se daly prodloužit současné výhledy o dva roky. To je, no to je obtížné, protože předpokladem bylo sedm let a všechny ty operační programy, uh, už potom nebudou mít právní základ, protože vlastně nebudou moci dál existovat. To znamená zase členské státy a regiony se budou muset zase pustit do práce na ty další dva roky, znovu to naplánovat. To už samozřejmě bude nikoli podle Lisabonské strategie, ale, ale podle strategie 2020. A teď zase jenom na dva roky, tak to mně přijde obzvláště obtížné. A nevím, jestli rada za dva roky bude náchylnější nebo příznivější pro jednání, to si dokážu těžko představit. Nevím samozřejmě, v jaké situaci bude EU za dva roky, ale myslím, že my jako parlament bychom opravdu se měli trošku zastat regionu a občanů a dotáhnout to dokonce řádně s jednou jedinou pozicí a já bych opravdu tady apeloval na všechny, abychom se drželi těch sedmi let. Děkuji, Frank Engel, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já navážu na to, co říkal Otmar Karas na začátku. My se teď zabýváme délkou budoucích, budoucích finančních výhledů, zatímco komise ještě neuspořádala ani jedno jednání nebo pardon, tento výbor se ještě nikdy nezabýval tím, co má v první části svého názvu, politické výzvy. A tím bychom se měli zabývat. A já ale vím, k čemu by to asi mělo vést, zejména na pozadí toho, co se teď děje v jiném sále v této budově dnes. V současné době tedy jsme v procesu, kdy akceptujeme to, že kvůli určitým rozpočtovým důvodům už nikdo nebude chtít investovat více než 1% HDP do eh, budoucích finančních výhledů. My za chvilku a budeme akceptovat, že to bude méně než 1% a pak ještě pro jistotu na 10 let. Dovedete si představit, co to znamená? To znamená, že dnes v roce 2010 už si řekneme, že do roku 2023, 2023 opakuji, nebudeme mít vůbec nic, žádné finanční prostředky na pokrok v Evropě, na politiky, na kterých jsme si ale dohodli, že je potřebujeme v následujících 13 letech Evropské unii. Tak to je tady, to byl opravdu nej, nejsměšnější proces, kterého jsem se kdy účastnil politicky. Já samozřejmě sympatizuji s tím, že je třeba diskutovat o délce budoucích finančních výhledů. Samozřejmě, ale my pořádně nevíme, co by to mělo pokrývat obsahově. Já když se podívám na ten dokument, Vidím tady leden, třeba pracovní program zemědělství. Myslím, že budeme muset řešit kohezi a solidaritu, to je současných 30%. Budeme řešit research and innovation, energetika, eh, transevropské sítě, to už je lepší. Potom je tady vnější záležitosti uvedeno. No, to je zase novinka. Já jsem zatím neslyšel nic o těch nových orgánech finanční kontroly a regulace, jak by měly být financovány. Tam zatím se ještě nic nedojednalo. Dále reforma eh, financování 28.2., potom tam máme zprávu naplánovanou. Takže já, když se podívám na ten program, tak já tady nevidím ani jedno téma, které by nevyžadovalo více financí do budoucna. Pak ještě budeme muset řešit vlastní zdroje, dejme tomu půl den a potom budeme vypracovat zprávu. To všechno je vyřešeno, ale co ty politické výzvy? Plus, že bychom se tady dohodli na pokračování finančních výhledů, tak jak je známe dnes. Já jsem to chtěl říci, protože je to něco, co mi leží na srdci od začátku práce tohoto výboru. Ale z rozpočtového hlediska, protože se o tom musím mluvit, mám ještě několik připomínek. Nevím, kolik z vás tady v sále se kdy zabývalo národními rozpočty. Já sám jsem tak učinil a můžu vám říci, že finanční plánování na 10 let je prostě totálně nejparadoxnější věc, kterou jsem kdy slyšel. No už pět let je tedy hodně přitažené za vlasy. Sedm let je možné pouze tehdy, pokud máte článek, který máme v naší smlouvě, kde je ten maximální limit, pokud jde o zdroje a pokud jde o výdaje. Ale pokud chcete nějakýkoliv serióznější rozpočet, rozpočet, který by měl odrážet také ambice tohoto parlamentu a také by měl dostat ambicím tohoto výboru, tak je to stejně nemožné jako plánování na 10 let. Takže opravdu už plánování na 5 let tak tak. Bylo by užitečné si třeba říci, máme strategii Evropa 2020. Od roku 2013 to bude prostě znamenat plus 6 let nebo plus 7 let. Takže závěr, který já činím logicky, je ten, do roku 2020 musíme něco realizovat od roku 2013 do roku 2020, eh, zbývá nějakých sedm let, takže budoucí finanční výhledy by měly pokrýt právě toto období a na konci toho období bychom si prostě mohli říci, že tady jsme opravdu splnili cíle, které jsme si s tou strategií stanovili. To by bylo přece logické. Jinak opravdu nevím, na co by budoucí finanční perspektiva byla. Kromě toho, že bychom si opravdu slíbili, že Evropa nevynaloží více než 1% HDP. A já se obávám, že v tom prostředí institucí, v jakém se nacházíme, to bude možná jediná věc, ke které budou finanční výhledy sloužit. Když se podíváme na rozpočtovou bitvu na 2011, která se bojuje právě teď, v následujících dvou letech se budeme krýt, budeme třeba dva roky vyjednávat, tak abychom zavedli nový finanční výhled, kde zase členské státy si řeknou, my jsme vyhráli velikou bitvu proti ostatním institucím a e, utáhneme opasky a nebudeme vynakládat více než 1% HDP. Tak toto dopadne. A z tohoto pohledu musím říci, že opravdu nemám příliš chuť se vůbec účastnit tohoto procesu. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkujeme. Tomu samozřejmě rozumím, ale chci říci všem zde ve výboru, eh, smysluplnost střednědobého finančního plánování pro Evropskou unii, pro evropský rozpočet nespochybňujeme protože jinak bychom se tím tady nezabývali. Vím, že eh, je to jiné než u národních rozpočtů. U národních rozpočtů tam jde o střednědobé plánování a to jsou dokumentu, dokumenty jednotlivých eh, ministrů financí. A když se ti to zamyslí a podívají dobře, s tímhletím nikam nepostoupíme, tak vypracují jiné střednědobé plánování. Ale u nás na evropské úrovni eh, na to máme legislativu. A ta nám nabízí určitou jistotu. Myslím, že zhruba tak z 80% jsme rozpočet eh, dotací nebo subvencí a proto eh, zasahujeme i do členských států. Eh, takže je pro mě velice složité akceptovat tvou kritiku střednědobého plánování. Pět, sedm nebo deset let. Celou tu věc jsme vymysleli proto, abychom nějakým způsobem měli nějakou jistotu v plánování. No a nehledě na to, že rozpočtový eh, ti zodpovědní za rozpočet vždycky říkají, eh, tu a tam to nefunguje. Když se podíváme na ten střednědobý výhled a na to období, podařilo se nám díky tomu zafinancovat věci, které jsme eh, potřebovali. Financovali jsme tím politiky ve členských státech pro členské státy a pro všechny občany Evropské unie. A myslím si, že i to je hodnota sama pro sebe. Nyní James Ellis. thank you, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím si, že je legitimní, aby zde bylo pět možností, protože v minulosti, jak již hovořil o tom Salvador ve svém skvělém dokumentu, eh, už to vlastně zde bylo v minulosti, tato možnost. V roce, eh, když, když tedy chtěl Evropský účetní dvůr eh, účetní, Evropský účetní dvůr vlastně ještě nebyl schopen přenést potvrzení věrohodnosti. Týká se to stále problémů s vynakládáním fondů na eh, fondy soudržnosti, na politiku soudržnosti. Takže s tím jsou stále ještě problémy a stále to ještě vzbuzuje velkou nejistotu ohledně toho, jak vlastně se zachází s fondy a s prostředky Evropské unie, jak jsou tyto prostředky zpravovány. Myslím si, že já sám také mám Eh, zkušenosti, protože od roku 84 jsem ve výboru pro rozpočet. Eh, bylo zde jedno takové období, kdy zde vůbec nebyl žádný finanční výhled a doká- mohli jsme vlastně vyjednávat o rozpočtu postupně, což bylo velice dobré. Tehdy také platil postup eh, třech čtení, ale je pravda, že za těch 20 let, kdy se situace změnila a Ukazuje se, že tedy Evropský parlament i rozpočtový výbor chce ten systém zprůhlednit. Je to také v souvislosti s tím, že jsou zde různé víceleté programy, které dávají odpovědnost více na stranu institucí a také národním národní úrovni. Takže co se týče odpovědnosti, tak se domnívám, že nejlepší je možnost číslo 3. Souhlasím s kolegy, že pokud bychom se rozhodli pro možnost 4, 5 plus 5, tak podle zkušeností nikoli pouze s tímto přeskumem, ale i s tím předchozím, ke kterému vlastně nedošlo, se ukazuje, že eh, to eh, příliš nefungovalo. Vypadá to tak, že vlastně v tom přeskumu není dostatek eh, flexibility v praxi. Pokud chcete odpovědnost, tak poté, potom volal i předseda Barozo. Barroso je nyní vlastně v tom svém, nebo byl vlastně, vychází z toho období, které již vyjednal Prody, takže máme zde vlastně dvě funkční období komise a e, Barroso vlastně vůbec nemohl ovlivnit ty finanční systémy, protože to vlastně už bylo vyjednáno předtím. Proto si tedy myslím, že je velice logické, a to říkali i ostatní kolegové, že by bylo dobré, abychom zajistili to, že ty stávající finanční výhledy ostartují další systém, eh, budou další volby do Evropského parlamentu, bude tam probíhat kampaň a je dobré, aby také ti kandidáti měli určitý program. Také souhlasím s tím, že jeden rok stačí na vyjednání rozpočtu, protože ten postup je relativně jednoduchý, pokud eh, komise přinese návrhy programů, tak to není tak složité, protože už vlastně ty dokumenty e, jsou pak připraveny poměrně jednoduše. Myslím si, že je důležité, abyste byly volby, abyste byla možnost voleb, mít e, popis, možnost mít programy a poté je tedy důležité ještě ty programy také zavést do praxe a celkově by to mělo také zlepšit transparentnost celého systému. Zároveň by to bylo dobré i pro flexibilitu, protože když to bude pětiletý pod eh, pětileté období, tak eh, je pravda, že se bude klást velký důraz na, to, na ten prováděcí mechanismus. A ještě mohu říci, že eh, co se týče rozpočtu, tak ta situace není růžová. Jsou zde jisté velká, eh, velké zadlužení, ale můžeme tedy přemýšlet o politice soudržnosti. Já si myslím, že skutečně ty programy možná by pro eh, fondy soudržnosti bylo lepší, kdyby se bylo desetileté programování, takže možná pro ty prostředky, pro kohezní fond – Eh, byste měl být vlastně ten další program? Byl byste určitý obecný rámec, který by vlastně platil zvlášť pro ty prostředky, eh, pro tu politiku soudržnosti, a jak byste byl vlastně pětiletý program pro ostatní. Ještě mám jednu technickou poznámku. Vypadá to tak, že už před červnem by se toto téma mělo projednat na plenárním zasedání má být se usnesení a také debata. Takže pokud se komise rozhodne eh, na tom, na tom návrhu 5 plus 5. Myslím si, že je trošku divné to načasování, abychom hlasovali 8. června. Takže myslím si, že v únoru a v březnu, až se bude konat další zasedání našeho výboru, tak bychom si možná měli vyslechnout další názory. A myslím si, že by se měla být ještě debata na plenárním zasedání abychom věděli, jak se tedy rozhodnout a jak zavést rozpočtovou kázeň a um, průhlednost do celého systému. Děkuji ti, Jamesy. A slovo má pan Marinesko. Uh, Děkuji. Já bych nejdříve rád poděkoval Salvadorovi za dokument, který předložil. Rád bych mu také poděkoval za to, jakým způsobem přistupuje k této celé diskuzi. Myslím si, že vypracovávat takovéto reflexní dokumenty k různým tématům je velice dobrý nápad. Je to velice přehledné a vede to k tomu, že v tomto výboru můžeme vést podnětné diskuze a můžeme také nacházet odpovědi na různé otázky. Podle mého názoru tyto otázky zajímají všechny poslance a nejen skupinu, do které patřím já. E, trvání víceletého finančního rámce toto téma je podle mého názoru velice důležité. Závisí totiž na něm i národní rozpočty a souvisí s ním i regionální rozpočty. Někdo zde řekl, že národní rozpočet se stanovuje pro čtyři roky a že je velice obtížné plánovat na další období. Ale já si myslím, že to není úplně tak pravda. Národní rozpočty se totiž plánují na základě čtyřletého období, protože takovou dobu eh, je u vlády vláda. No a u evropského rozpočtu je přece situace úplně jiná. Kratší období plánování by znamenalo, že rozpočet se může přizpůsobit na změnu hospodářství, hospodářské situace v Evropě. Další plánování nám ale na druhé straně eh, umožní dlouhodobější plánování různých programů. A já si myslím, že oba návrhy, obě možnosti mají své výhody a nevýhody. No a nyní musíme najít nějaké eh, řešení, nějak které bude nějakou střední cestou. Pokud by to období bylo pětileté, pak by bylo možné ji přizpůsobit na funkční období parlamentu a komise. No ale je zde problém. Eh, a sice období, po které trvá vyjednávání. Normálně, když začne eh, fungovat nový parlament, když začne fungovat nová komise, zahájí své funkční období, tak se zahájí nové diskuze a stanoví se nový rozpočet. Pokud to trvá 6 měsíců, tak by to bylo dobré, ale 6 měsíců trvá, než vůbec začne fungovat Evropská komise. No a u toho sedmiletého období je tomu. Takže přináší velice dobré výsledky. Toto období je tedy praktické a podle mého názoru to proběhlo dobře. Ale ta varianta 5 plus 5 je v současné situaci tou nejlepší možností. A proč? Vysvětlím. Myslím, že to je taková střední cesta mezi těmi dvěma ostatními možnostmi. Je to relativně dlouhé období, takže je možné naplánovat programy na dlouhé, program, na dlouhé období. Současně bychom ale měli možnost eh, přizpůsobit rozpočet aktuální situaci. Myslím, že není možné srovnávat eh, toto období s tím, co se děje nyní. Komise eh, samozřejmě by měla zájem na tom navrhnout a provést ten přeskum, ke kterému by došlo. Takže podle mého názoru to období 5 plus 5 by byla nejlepší možnost. Děkujeme. Myslím si, že pro všechny je vždy skvělé si představit, že bychom v evropském rozpočtu mohli flexibilně reagovat na ekonomickou situaci v Evropě. Ale já zvedám ruce v obraně. A proč? Prostě proto, že z pohledu členských států bychom mohli říci, hospodářská situace je eh, špatná a proto by členské státy zkrátily příspěvky do evropského rozpočtu. My z našeho pohledu evropského rozpočtu bychom měli říct, když jsme přesvědčeni o tom, že obrovs, eh, opravdová evropská přidaná hodnota se generuje evropským rozpočtem, potřebujeme eh, ve špatné hospodářské situaci více příspěvků z členských států. Z toho důvodu si myslím, že je někdy dobré, když uvažujeme nezávisle na ekonomické situaci a stanovujeme eh, rozpočet na delší období. Dobře, ale slovo má kolega Raimas nyní kolegyně. Děkuji. Já bych nejdříve ráda poděkovala zpravodaji za to, že předložil tak jasný dokument s jasnými příklady a možnostmi. Je opravdu důležité, abychom eh, se dívali na různé úrovně a srovnávali je úrovně mandátu a finančního výhledu, ale v diskuzi už několikrát zaznělo, že je zde ještě jiná úroveň a sice implementace v regionech a členských státech. Nesmíme zapomenout na to, že po každém finančním výhledu a stanovení rozpočtu je určeno určité období, než to vstoupí v platnost na nejnižších úrovních v Evropě. Myslím, že bychom tedy měli myslet i na to. Když na to tedy myslíme a vezmeme si například možnost, která je podle mého názoru logická, mělo by podle mě smysl zvážit si dvě varianty. A sice, jestli při té implementaci bychom vzali to období pětileté, anebo jestli by tam byla nějaká možnost pro některé oblasti rozpočtu a ta by byla potom deset, to období bylo potom desetileté. Tím bychom totiž zaručili více stability. Potřebujeme totiž v rozpočtu flexibilitu, transparentnost, a to se tedy týká toho vztahu k funkčním období, aby to celé probíhalo demokraticky, ale současně v malých obcích a v regionech potřebujeme nějakou jistotu v plánování. No a v těchto oblastech by se potom možná hodilo více to období desetileté, co se týče tedy těch programů. Tím bychom tam tedy zajistili tu jistotu v tom plánování. Myslím si, že by bylo dobré tedy zvolit nějakou kombinaci. V některých oblastech rozpočtu bychom možná eh, potřebovali těch pět let a v některých jiných oblastech zase těch deset let. Takže tolik ode mě a děkuji. Děkujeme. Já budu velmi stručná, protože moje kolegyně právě řekla to, co jsem chtěla také říct, co jsem chtěla říct já. Chci jenom doplnit jednu věc, což je otázka časového rámce. Já myslím, že v očích našich mnoha spoluobčanů chybí Evropě ev- demokratická legitimita. Jak to můžeme napravit? Jsme podobně jako komise v mandátu pěti let je otázka, jestli je legitimní, aby komise a parlament dohodli politiku skrze rozpočet a potom to bude realizovat někdo úplně jiný, kdo do toho neměl vůbec nic co mluvit. Podle mě není možné, aby rozpočet nebo ten rozpočtový proces začal dva nebo tři měsíce eh, po zvolení nových eh, poslanců nebo nové komise. Samozřejmě totiž na tom závisí další, eh, další věci na evropských programech. Takže jsou tady určité projekty, které už byly schváleny občany a my bychom to měli nějak zavést do rozpočtu. Potřebujeme diskusy na to, abychom to udělali. Takže podle mě, kdyby začal rozpočet v roce 2014, to je příliš brzo, nejdříve v roce 2016, aby zde byla demokratická legitimita a mohla se nějakým způsobem vyjádřit. A kromě toho nedostatek legitimity, kterému trpíme, je způsoben částečně tím, že je tady obtížnost s čitelností evropských politik protože každých sedm let my všechno eh, stavíme na hlavu. Je tady nový rozpočet, nové akce, nové aktivity. V podstatě neumožňujeme, aby nás veřejné mínění usledovalo. Když se podíváte na to, co se děje teď, jsme v programovacím období, které bylo zahájeno v roce 2007. Většina členských států potřebovala minimálně rok a dva na to, než zavedli novou politiku do, prac, do praxe. Teď jsme v roce 2010, na konci roku 2010, už mluvíme o nových finančních výhledech, o reformě. Nevím, jak to vypadá ve vašich volebních obvodech, ale když já se vracím do svého volebního obvodu každý víkend, tak vidíme, že my zavádíme reformy, zatímco naši občané ještě vůbec nepochopili, proč vůbec bylo přijato to a to rozhodnutí v předchozím programovacím období. Takže příliš krátké období by bylo také špatné pro legitimitu z hlediska čitelnosti pro evropské občany. Minimálně bychom měli rozlišovat mezi rozpočtovým obdobím a potom programováním nástrojů. A proto souhlasím s tím, co říká paní Römer. Pokud jde u nástroje, tak ty by měly jaksi žít déle, Měli bychom pravidelně přeskoumávat rozpočet, abychom reflektovali hospodářskou realitu. V roce 2010 je pravda, že ten kontext je úplně jiný, než jaké byly okolnosti při vyjednávání současné finanční perspektivy. Takže 5 plus 5 je podle mě akceptovatelné, když to umožní tady pětileté rozpočtové plánování a potom nástroje programování, které budou na další období, na období deseti let. Děkuji, pan Udžas má slovo. Grazie, prezidente. Mi sembra... Děkuji, paní předsedkyně. Poté, co proběhla taková obecná debata, kterou vlastně máme zde i dnes, tak to vypadá, že zpravodaj se spíše dívá na ty praktičtější věci a že i ta debata je vlastně dnes taková zaměřenější, na podrobnosti, než eh, tomu bylo v minulosti. Myslím si, že prostě musíme stále stát nohama na zemi a uvažovat realisticky. Jsou zde určité možnosti, také každá skupina zde v Evropském parlamentu bude mít asi jiný názor. Také máme určité pravomoci, ale i omezené pravomoci v rámci Lisabonské smlouvy. Toto si všechno musíme uvědomovat. Další věc, kterou musíme mít na mysli, je pozice rady. Domnívám se, že z dnešní debaty také plyne i to, že nelze akceptovat rozpor mezi tím, kdy začne období přípravy plánu a kdy vlastně e, začne fungovat e, orgán, který bude mm, odpovědný za plnění. O tom hovořil zejména pan Alvaro. Myslíme si tedy, že jedinou možností je tedy to pětileté období. Musíme si stále uvědomovat tyto limity. Zároveň jsou zde však určité prvky, které nelze mít v rámci toho pětiletého období. Takže mně se líbí to pětileté období, ale je důležité, aby eh, jsme přemýšleli o určitých prvcích, které by možná mohly být vyňaty z toho pětiletého rámce a které by se mohly plánovat v rámci desetiletého období. Čili na pana Garigu mám určitou otázku. Zda byste byly určité tři nebo čtyři takové hlavní osy, programů, které by byly delší než na pět let. Je to třeba taková osa, která se týká programů na um, téma klimatické změny, pak je tady se také třeba projekt Transevropské dopravní sítě, což je projekt, který nekončí s eh, koncem jednoho funkčního období parlamentu. Je to vlastně, jsou to třeba programy, které jsou na, celé, na celou generaci. A pro tyto dlouhodobé programy by zde mohlo být eh, desetileté plánovací období. Mohl byste být určitý mechanismus, který by hovořil o tom, že finanční přesuny je možné činit pouze v rámci některých určitých oblastí, aby nedocházelo k nějakým dalším změnám. Co se týče zpravodaje, tak eh, samozřejmě, že zpravodaj ještě, mm, zajímalo by mě, zda ještě by mohl přemýšlet o této možnosti. Děkuji, není Kinga. Azt gondolom, hogy eh, eh, azon túl, hogy... Děkuji, paní předsedkyně. Všichni zde plánujeme budoucnost, ale zároveň musíme ještě řešit problémy stávající. Co se týče roku 2011, tak stále ještě jsme nedosáhli dohody, na, eh, která se týká rozpočtu, i když tedy doufejme, že nakonec se to povede. Obecně je velice obtížné hovořit eh, s radou a s komisí o rozpočtových otázkách. Souhlasím s tím, že potřebujeme více Evropy, zejména během této krize. Rada sice řekla, že s tím souhlasí, ale zároveň, že e, na to musíme vystačit s menším objemem prostředků, takže tato krize vůbec e, nezlepšila to, jak probíhají tato vyjednávání s radou. Naopak se všechno ještě prodlužuje. To znamená, je obtížné i to dělat nějaké dlouhodobé plány během období krize. Také jsou zde náročné požadavky a náročná kritéria. Nové vztahy mezi jednotlivými institucemi se zatím ještě neustálily. Doufáme, že během následujících let se ta situace změní, že se zlepší a že také bude eh, lepší dosáhnout dohod, ale zatím to ještě není ideální. Myslím si, že se nejedná pouze o možnost mít delší období na rozhodování a plánování, ale také je zde otázka nebo důležitost demokratické legitimity. Měli bychom se pokusit dosáhnout toho, aby zde byly rozpočtové rezervy v rámci každé linie, což by dovolilo parlamentu přijímat různá rozhodnutí, aniž by se vlastně oslabila, mm, oslabila ta celá konstrukce rozpočtu. My souhlasím s tím, aby třeba v případě politiky soudržnosti nebo zemědělské politiky bylo možné eh, programovat ty, ty plány na delší období. Pokud zde budeme mít méně zdrojů, méně prostředků, tak budeme mít v budoucnosti ještě větší problémy. Takže ať už přemýšlíme o pětiletém, sedmiletém nebo desetiletém období, možná bychom měli přemýšlet o ještě jiném způsobu, jak celý ten rozpočet eh, strukturovat. Myslím si, že ten stávající systém nefungoval špatně. Problémem bylo to, že prostě chybí určité rozpočtové prostředky na některé konkrétní politiky, na některé projekty. A co se týče těch rozpočtových procesů, tak e, e, jsou e, do určité míry dané. Nelze každý rok dělat významné změny, ale myslím si, že jsou v těch postupech, nebo že tam jsou určité věci, které by mohly být revidovány každý rok. Takže pokud by takže by bylo možné třeba provádět přeskumy v rámci různých těch rezerv a využívat rezervy a tím bychom dosáhli eh, stability i pružnosti a také odpovědnosti. Ja, vielen Dank. Eh. Děkujeme. Když Kinka hovořila o stabilizace interinstitucionálních vztahů, to bylo docela zajímavé. A hovořila také o tom, že k té stabilizaci po Lisabonu ještě nedošlo. Uh, najednou zatím slyšíme takové další signály, možná, že by to mohlo být signálem pro to, co se děje. Katalin má slovo. Děkuji. Já bych rád upozornil na jiný aspekt. Nechci zde hovořit o všech těch argumentech, které zde již padly, ale chci říci k té stabilitě a flexibilitě. V tomto ohledu jde i o efektivitu a efektivitu vynakládání prostředků. Každý rok hovoříme o absolutoriu, Eh, pro instituce a pro agentury, ale pokroků v těchto oblastech dosahujeme velmi pomalu. V mnoha členských státech se vyskytuje určitý odpor. No pokud chceme vést ambicioznější politiku a pokud chceme mm, používat efektivnější nástroje, potřebujeme více času. U každé nové politiky potřebujeme nové nástroje, je potřeba přizpůsobit správní požadavky a mechanismy kontroly. Myslím si tedy, že za pět let není možné v každém členském státě vypracovat takový nástroj. Každý stát má specifické problémy, je něčím charakteristický. No a to teď neplatí jen pro nové členské státy v Evropské unii, ale platí to i pro ty takzvané staré státy. E, například u politiky soudržnosti. V této oblasti je při implementaci řada problémů. Takže na jedné straně musíme být ambiciozní. Musíme být ambiciozní proto, aby Evropská unie eh, byla namířena do budoucna a ne zpět. Musíme se postavit řadě nových výzev a z toho důvodu potřebujeme více času. Období 5 plus 5 let s vážným a přísným přeskumem poločase by bylo podle mého názoru dobré řešení pro budoucnost. Děkuji. Děkujeme. Pokud už se nyní nikdo nehlásí o slovo, ráda bych nyní udělila slovo zpravodaji. Ráda bych ho vyzvala k prvním reakcím a k nějakému zhrnutí diskuze, která proběhla. A mě osobně zajímají především dvě věci. Za prvé, jak se náš zpravodaj dívá na myšlenku našich kolegů, kteří říkají, umíme si představit, že by některé oblasti politiky nebyly ehm, vsunuty do toho období finančního výhledu, ale že bychom je vyňali a určili jim nějaké delší období. Do toho by spadala politika soudržnosti, přeshraniční doprava, eh, transevropské sítě. Eh, nevím, jestli by do toho spadal i výzkum a inovace a další takové věci. Takže to je ta jedna věc. A druhá věc, která mě zajímá, je oddělení mezi nástroji a všeobecným finančním výhledem. To byla ta první věc. No a ta druhá věc se týká eh, práce našeho výboru. O tom hovořil James, když řekl, že si umí představit, že bychom v březnu nechali proběhnout něco jako průběžnou diskuzi. Tím pádem bychom komisi seznámili s tím na plenárním zasedání, o, o čem se bavíme zde ve výboru. A řekli jim svůj názor především na to, eh, jaký je náš názor na to trvání finančního výhledu. Takže Salvadore, máš slovo. Muchas gracias, eh, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Jak tomu tak často bývá, vystoupení kolegů byla velmi užitečná, protože jsme slyšeli různorodé názory, takže bych řekl, že každý z kolegů řekl něco nového, něco originálního. Takže já jsem si teď eh, tady sestavil takovou velmi bohatou mozaiku, což mi tady možná trošku zkomplikuje život jako zpravodaj. Nicméně, alespoň to bude reflektovat eh, názorovou škálu na tomto výboru a v celém parlamentu. Ukazuje se, že na otázku budoucího finančního rámce se každý dívá trošku jinak. Nejprve bych se chtěl vyjádřit tomu, co jste právě řekla, což je možnost vlastně dvojího přístupu dlouhého a kratšího plánovacího období. Já s tím nevidím žádný problém, jsem otevřený různým návrhům, ale musíme to také vnímat z úhlu pohledu vertikálních politik to budeme analyzovat ex post, mám na mysli politiku soudržnosti a zemědělskou politiku zejména. Myslím, že plánovací období v těchto případech by měla být skutečně delší. A pan Udžias se také zmínil o dopravní infrastruktuře, o transevropských sítích, o vědě a výzkumu. Tady asi také budeme potřebovat další období. A tím se vracím ke své původní myšlence, což bylo k tomu přistupovat holisticky. Většina je také uvedena ve strategii Evropa 2020, takže je pravda, že by asi dávalo smysl, kdyby další MFF byla nějak provázána s strategií Evropa 2020, protože právě tato strategie zahrnuje všechny ty myšlenky, které zmínili kolegové jako prioritní věci pro Evropskou unii. Spravodaj chce pět let a důvod je ten, že spravodaj byl mnoho let členem rozpočtového výboru. A jsou zde samozřejmě další kolegové, kteří jsou také členové rozpočtového výboru a ti velmi dobře vědí, jak velmi obtížné je do výročních nebo každoročních rozpočtů eh, dát nějakou flexibilitu, pokud celkový rámec je velmi rigid, rigidní. A sedmiletý finanční rámec se bohužel ukázal být příliš rigidní, nedostatečně flexibilní. A vždycky, když jsme se snažili to nějak řešit, zareagovat na neočekávanou situaci, tak jsme narazili na problém protože tam nejsou dostatečné rezervy, není tam marže a ten rozpočet nepočítá s flexibilitou. Já mám dost vyhraněný názor na jednu věc a to, že flexibilita v MFF vlastně vyplynula z toho, že okruh 2, okruh společné zemědělské politiky nebyl správně implementován, takže paradoxně z toho vznešla, zešla tato marže. A to vlastně bylo jakoby náhodou, což nemůžeme, s tím nemůžeme počítat, to bychom bývali se ani nikdy nepřáli v rozpočtovém výboru. Což mě přivádí k následujícímu členové rozpočtového výboru budou asi chtít kratší období, ale potom je tady třeba pan Král nebo další kolegové, kteří mají na starosti zemědělskou politiku nebo sedí na výboru regi a ti by zase asi dali přednost co nejdelšímu období. Plus je tady, tady ta možnost poslední pět plus pět. Možná je to trošku riskantní, jak říkal pan Ashford a Portas. 5 plus 5 není to též, což 5 x 2. 5 plus 5 podstatě znemožňuje vnést tu rozpočtu jakoukoliv flexibilitu, protože by tady byly stropy pro jednotlivé rozpočtové okruhy a pokud my nebo Evropská komise bychom přišli s nějakým velmi inovativním návrhem pro středně dobý přeskum, tak by v podstatě v praxi bylo téměř nemožné nějak ten rozpočet zflexibilnit. A kdybychom si stanovili stropy až na 10 let, tak to by znamenalo, že by to bylo opravdu zafixováno na 10 let. Čiliž, abych to zopakoval, pokud ta revizní doložka není opravdu stoprocentní, vodotěsná, opravdu solidní, ale my bohužel zatím nevíme, jak by taková doložka mohla vypadat, tak se obávám, že jinak opravdu plánovat na 10 let je příliš riskantní. 7 let je vždycky možnost, to je to, co máme v současné době. Samozřejmě to můžu zařadit do toho reflexního dokumentu jako další možnost, ale je to prostě status quo. A v současné době a v případě předchozího MF, MFF jsme si právě vždycky stěžovali na rigidnost sedmiletého plánování. Takže já bych to řekl takto pokud bychom se na tom vyloženě nedohodli s radou, tak bychom neměli propagovat tuto možnost. Spíše bychom měli propagovat pět let. To je můj názor jako názor zpravodaje. A samozřejmě bychom to možná mohli nějak upravit právě pro společnou zemědělskou politiku a kohezní politiku. Společná zemědělská politika a politika soudržnosti. Když bychom celkově zkrátili období, plánovací období, tak bychom museli přepracovat samozřejmě celou politiku soudržnosti, implementační smlouvy, také jde o určité administrativní zjednodušování. Proto k tomu máme také pracovní dokument o tomto zjednodušování, streamlining. Chceme zlepšit zprávu fondu soudržnosti celkově. A ještě k zemědělské politice. Z důvodu plánování by bylo lepší mít další MFF, ale jsem si jist, že díky reformě společné zemědělské politiky, kterou chystá komisař Čiološ, by možná bylo možné plánovat i krátkodoběji. Teď ještě k návrhu prodloužení současné perspektivy o dva roky a potom přejít na pětiletý cyklus. Já myslím, že bychom to měli nabízet, bychom to měli nabízet spíš jako nouzovou možnost, ne jako nějakou uh, plnohodnotnou možnost. Já si vzpomínám, že u minulých finančních výhledů, tak ty jsme samozřejmě nevyjednávali v období krize. Naopak to bylo období velkého růstu leta 2005 až 6 Současná hospodářská krize tenkrát byla nemyslitelná. Měli jsme zároveň tvrdá předsednictví, museli jsme čelit předsednictví Velké Británie, eh, Tonymu Blairovi, potom Jean-Claude Juncker, lucemburské předsednictví a, a zároveň rakouské předsednictví Wolfgang Schüssel. To byly opravdu těžké váhy ve vyjednávání v období jaksi dobrých časů. A s radou opravdu nemůžeme počítat. Rada nepůjde asi do velké hloubky, pokud jde o finanční výhledy. Ani letos, ani příští rok to nebude lepší. To nemyslím, že bychom z nich dostali nějaký díl ze všech 27 členských států v této situaci. E, ta možnost 3 by měla být také spíš taková náhradní záložní možnost. Neměli bychom to nabízet jako hned první možnost. Je to prostě možnost, jak zavést pětileté období. Neříkám, že bychom to měli použít teprve, když vyjednávání selžou, ale měli bychom to podat jako možnost zavedení pětiletého cyklu. Ovšem nemůžeme hovořit o pětiletých cyklech, aniž bychom zároveň uh, zohlednili potřeby evropských politik dlouhodobě. Zase je tady politika zemědělská, věda a výzkum, eh, politika soudržnosti. To jsou asi ty nejdůležitější v tomto smyslu. Paní předsedkyně, mnoho z kolegů, eh, kteří vystupovali, už tady nejsou. Já jsem si ale poznamenal to, co říkali a určitě to využiju ve své další práci. Ještě bych měl něco říci k časovému harmonogramu. Vypracoval bych dokument, který bych předložil výboru někdy v únoru nebo v březnu, ale budeme o tom muset vést ještě debatu. A předpokládám, že parlament by ten to přijal až v červnu. Samozřejmě nás bude potom zajímat ještě názor Evropské komise, ta zatím zvažuje opravdu možnost 5 plus 5 a pokud s tím opravdu přijde, tak bychom na to měli zareagovat. Ale k tomu nepotřebujeme ani tak eh, nějaký písemný dokument, jenom je o, jde o to, abychom byli připraveni na politickou debatu i na výboru šure. Toto všechno se zároveň odehrává veřejně a samozřejmě naše pracovní dokumenty budou mít nějaký vliv na Evropskou komisi, zároveň je to úkolem paní předsedkyně a zpravodaje. My jsme samozřejmě neustále v kontaktech s komisí, abychom si svoje návrhy dobře načasovali. Já teď nechci zacházet do větších podrobností ohledně připomínek, které jsme slyšeli, jenom řeknu, že jsem si je všechny pečlivě poznamenal a vezmu je v potaz při vypracovávání svého pracovního dokumentu, ale musím říci, že opravdu názorová škála tady byla široká, zazněla spousta komentářů, ale většina se, z řečníků se zhodla na tom, že potřebujeme větší flexibilitu v evropském rozpočtu. Jinak evropský rozpočet nebude užitečným nástrojem do budoucna. Pan Engels tady už není, ale já s ním souhlasím. Možná bych měl zareagovat na to, co říkal. My pracujeme v prostředí, kde nám jde o konsenzus. A chcete-li dosáhnout politického konsenzu, potřebujete základ pro tento koncesus, který bude dostatečně projednaný. Proto tady máme ta hesla jako flexibilita, stabilita. Ta jsou důležitá a musí být probrána předtím, než se budeme bavit o konkrétních politikách. Ty prostě musí být v nějakém rámci zakotvené. Z toho důvodu jsme se rozhodli, že první část šesti měsíců našeho mandátu strávíme tím, že se budeme právě zabývat technickými podrobnostmi budeme se bavit o horizontálních věcech a poté se budeme věnovat jednotlivostem. To znamená, jakým způsobem budeme reformovat politiky Evropské unie tak, aby byly v souladu s finančními výhledy. Děkuji. vielen Dank. Ähm, wir warten dann jetzt auf... Děkujeme. Nyní tedy počkáme na vypracování eh, těch pracovních dokumentů, které nám potom zpravodaj poskytne. Vycházím z toho, že k tomu dojde v příštím týdnu, Má někdo ještě nějaké poznámky, připomínky? Ne, není tomu tak? Ne? Předběhli jsme čas, který jsme měli určený. A pokud tady nemá nikdo nic k bodu číslo čtyři, tedy k bodu číslo různé, tak to pro dnešek bylo vše. Je to tedy konec všech letošních zasedání výboru SURE. Jsem pevně přesvědčena o tom, že každého z vás tento týden ještě uvidím a příští týden také, ale přesto, protože eh, v tomto složení se scházíme letos naposled, přeji všem, včetně rodin, klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok. Eh, přeji si také, abyste se v lednu všichni zdraví a v pořádku dostavili. Naše první zasedání výboru je 13. ledna. Přeji všem pěkný večer a nashledanou.